venezuelským protějškům. Venezuelské úřady zatím ještě nezdělili svou pozici, eh, jaký na to mají názor. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Chci vám říci, že jsem celkem obdržel sedm návrhů usnesení. Tímto končím debatu. Hlasovat se bude po poslední rozpravě, která proběhne dnes odpoledne. Další bod na pořadu jednání je debata o Azerbajdžánu. jménem spoluautorů. Nejprve dávám slovo panu Romevo Irueda. Máte slovo na dvě minuty. Velice děkuji, pane předsedo. Budu hovořit také jménem paní Ulrike Lunáček. Musím říci, že nejsem příliš silným fanouškem písňové soutěže Eurovize. Nicméně to, že se ta soutěž bude, bude konat v zemi, která porušuje lidská práva, tak to mě eh, velice eh, zajímá. E, jde o to, že se nedodržují práva, která se týkají demokracie, ochrany lidských práv a také základní svobody. Azerbajžanské úřady by měly umožnit pokojné protesty a měly by zakázat to, aby byli e, policisté, aby policisté pronásledovali demonstranty nebo novináře, kteří informují o těch reformách, o těch e, protestech. Dále je také důležité propustit politické vězně, včetně šesti novinářů, sociálních aktivité, aktivistů, představitelů různých lidskoprávních organizací, aktivistů nebo představitelů nevládních organizací. Chtěl bych také podpořit kampaň, která se jmenuje Zaspívejme pro demokracii. Je to vlastně taková akce, která má eh, podpořit eh, soutěž Eurovize a měla také hovořit o tom, že doufá, že činnost přispěje k zahájení nezbytných demokratických reform a významnému zlepšení situace v oblasti lidských práv v této zemi. Také mám obavy, které se týkají vyvlastnění nemovitostí a nucenému vystěhování majitelů domů v Baku čtvrtí eh, z důvodu uspořádání písňové soutěže Eurovize. Nevím, zda se zde dodržují všechny předpisy a zda také všichni lidé byli podle předpisů eh, přesídleni a zda také za to dostali eh, řádnou kompenzaci. Nakonec bych chtěl ještě ocenit to, že skupina EPP vytvořila společnou, společné usnesení. A děkuji za spolupráci. Uh, Děkujeme mnohokrát. Jako další, opět za autory, paní Riete Schake. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Finalisté Eurovision už si cvičí hlasivky a azerbajžánský lid zatím vlastně neví, co si má eh, o tom všem myslet. Místní úřady chtějí, aby se z tohoto programu stala eh, propaganda Azerbajdžánu, ovšem zbytek světa toto přesvědčení nezdílí. Nás spíš zajímají pokračující porušování lidských práv a pouze politická prohlášení vlády nám eh, neřeknou vůbec nic. Je potřeba, abychom viděli aktivitu. Dnes dva místo předsedové strany Mujavat, to Cofik Jakoblu a Chouala Aslany byli zatčeni a zadrženi přímo na ulicích hlavního města Baku pouze jeden z šesti místopředsedů této strany zadržen zatím nebyl. Poradce šéfa této strany a další uh, úředníci uh, jsou, uh, těm se vyhrožuje a Arnor Anali už je dva dny nezvěstný. Lidskoprávní aktivisté jako pan Abasli a další členové opozice už jsou více než rok ve vězení. To jsou lidé, kteří jsou považováni agenturou Amnesty International za eh, vězně svědomí a já jim říkám a vzkazuji, my na vás nezapomeneme. A azerbajdžánským úřadům říkám, začněte dodržovat své závazky pro dodržování lidských práv v rámci rámce OSCE a v rámci do dohody o přidružení. Pakliže chcete být součástí sousedský, sousedství EU, eh, e musíte začít něco dělat. Azerbajdžán nebude plnohodnotným a důvěrhodným členem, pakliže nebude dodržovat to, co sám slíbil. Děkuji vám mnohokrát. Dále paní Veronik de Kaiser, máte jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Před deseti dny jsem se dívala na Euronews a tam byl skvělý pořad o Azerbajdžánu a o písňové soutěži Eurovize a nebyla tam vůbec žádná zmínka o situaci v oblasti lidských práv. Já jsem měla pocit, že to je reklama, ale nebyla to reklama, byl to pořad televize Euronews. A proto právě z tohoto důvodu je dnešní usnesení velice důležité. Já nejsem vůbec proto, abychom bojkotovali písňovou soutěž Eurovize, to by bez tak bylo velmi obtížné, ale my jsme zde hovořili například o olympijských hrát v Číně, tehdy jsme říkali, že to je skvělá příležitost eh, eh, a i toto je skvělá příležitost, protože 600 milionů televizních diváků se v neděli bude dívat na eh, přenos a jde o to, aby se lidé uvědomili, že mimo peněz a ropy v Azerbajdžánu existuje ještě něco, co je velmi problematické a to je otázka lidských práv. Tisíce eh, vlastníků domů a bytů byli vyvlastněni, museli nuceně opustit své nemovitosti pouze proto, aby tyto eh, prostory byly dány k dispozici developerským projektům v souvislosti se soutěží. Eh, lidé nedostali odpovědějící odškodněním, to je něco, co je naprosto nepřijatelné. Proto je usnesení velmi důležité. Děkujeme, paní de Kaiser. Je tu od pana Engla žádost o modrou kartu. Přijímáte? Prosím, prosím, pane Engle. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem se v podstatě připojit k paní de Kaiser v její analýze situace v Azerbajdžánu. je první, kdo to tady takto přímo říká. Ale paní Gre Kaiser, nemyslíte si, že když jsme před nedávem hlasovali o hodnocení dohody o přidružení s Azerbajdžánem, že jsme tehdy poněkud abstrahovali od toho tématu, o kterém diskutujeme dnes. Proč jsme se takto zachovali? My bychom mohli bývali od počátku říct, že azerbajdžánská demokracie prostě demokracie není Eh, takže nyní jakoby měníme náš postoj, eh, chováme se jinak než před měsícem. A proto eh, chci říci, že my tedy neignorujeme otázky lidských práv na frakci, odpověď paní de Kaiser, ale pak zde máme reálnou politiku, krizi, tu celou záležitost eh, ropovodů, které se vyhýbají Rusku a tak dále. Vy tu problematiku znáte. A pak je ten ještě ten upcomment, který říká, že pokud budeme uzavírat dohody pouze se zeměmi, které jsou skvělými čistými demokraciemi, tak v podstatě v konečném důsledku nebudeme moci uzavřít dohody vůbec s nikým. Takže, ale nyní upřímně, ty problémy tam prostě jsou a nyní je třeba na ně jasně poukázat, vyslovit to a my v Evropě chceme propojovat obchod s demokracií a samozřejmě je to vždy takové jaksi na vážkách. Děkuji a poslední se spoluautoru paní Monika Makovej. Velice děkuji. Abasov și Kadija Ismailova Děkuji vám mnohokrát. Eh, eh, případy Abasur a Khadidži Ismailové jsou dva příklady tlaku, který se vyvíjí na žurnalisty v Azerbajdžánu. Já bych ráda vyzvala eh, úřady aby viníci eh, těchto případů byli vyšetřeni a aby bylo vydáno sdělení ve smyslu, že jakýkoliv zásah proti mírumilovným demonstrantům eh, dopadne stejně. Ti, kteří byli eh, zatčeni z politických důvodů, musí být okamžitě eh, propuštěni, ať už to jsou žurnalisté nebo lidskoprávní aktivisté nebo kdokoliv další. Je naprosto zásadní, aby v této věci začal Azerbajdžán jednat a aby začal respektovat člen, eh, lidská práva. Azerbajdžán je součástí Rady Evropy a podepsal úmluvu o lidských právech a zatím není stálým členem eh, Rady bezpečnosti OSN pro období 2012-13. Ovšem zavázal se, že bude dodržovat eh, hodnoty zakotvené v základní chartě lidských práv. Já bych ráda vyzvala eh, azerbajdžánské úřady, aby tyto své závazky začaly respektovat. Děkuji. Děkuji. A teď se dostáváme k mluvčím za politické frakce. Jako první dostane slovo pan posl za EPP. Pane předsedo, naše politická skupina je, oproti tomu, co zde bylo řečeno, skupina, která spolu podepsala usnesení o Azerbajdžánu. Tento parlament tento víkend semknutě hledí do Baku ne pouze kvůli pís- eh, soutěži Eurovize. My jsme měli zde kolegyni, která sama před 30 lety vyhrála tuto soutěž. To je také jeden z důvodů, ale naším hlavním důvodem je, že Azerbajdžán je důležitým partnerem Evropské unie. Je to člen Rady Evropy, je to člen, který podepsal Evropskou umluvu o lidských právech a proto je více než kterékoliv jiné státy zavázán dodržovat práva, kritéria demokracie, právního státu a lidská práva. Azerbajdžán podepsal tyto dohody dobrovolně, my to vítáme a proto musí akceptovat, že eh, my tedy hledíme, zda to dodržuje. A nyní chci říct, k čemu došlo před eh, Eurovizí. Eh, to strhávání domů, to, že lidé byli vyháněni z jejich vlastní čtvrtí, že nebyli odškodněni, nedostatek právního státu, to, že byli byti demonstranti, potlačování svobody tisku, svobody náboženského vyznání, porušování lidských práv, toto vše nemůžeme akceptovat právě proto, že Azerbajdžán je pro nás důležitým a hodnotným partnerem. Děkuji vám mnohokrát. Nyní na socialisty a demokraty pan Repo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, soutěž Eurovision přitáhla pozornost médií na Azerbajdžán a eh, lidé v Azerbajdžánu toho využili k tomu, aby demonstrovali proti své příšerné lidskoprávní a sociální situaci. Několik lidí eh, bylo zatčeno poté, co hovořili kriticky vzhledem ke své vládě a ve vzduchu se stále vznáší duch totalitního režimu. Demokratická e, tržní společnost, která respektuje lidská práva, je ještě daleko. A má otázka je, zda země jako Azerbajdžán může působit jako rotující předsednická země Brady bezpečnosti OSN, to znamená jako strážce světového míru, když tak jednoznačně porušuje lidská práva svých vlastních občanů. Já bych rád eh, vyzval k tomu, aby tato země zrušila ustanovení o pomluvách ve svém trestním zákoníku a aby podnikla jasné kroky pro zaručení lidských práv. Eh, SVČ musí od Azerbajdžánu požadovat, aby se vyšetřili všechny případy porušování svobody slova a svobody projevu a je potřeba provést i konkrétní kroky na propuštění politických vězňů. Děkuji, říká pan předseda teď za liberály a demokraty. Pan Gerbrandy, máte minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Minulý měsíc jsem mohl hovořit v Baku s prezidentem Alijevem a zeptat se ho na jeho plány, jak zlepšit demokracii, lidská práva a svobodu médií v jeho zemi, zejména s ohledem na chystanou soutěž Eurovizi, která se koná tento týden. S velice takovou překvapivou píchou mi řekl, že vůbec není zapotřebí situaci nějak zlepšovat, protože ta situace je bezchybná. Nepřekvapilo mě ani tak jeho sebevědomí, protože buďme upřímní, zajímá nás ropa, zemní plyn, eh, po případě také chystaný, eh, chystané plynovody či ropovody. To jediné nás zajímá a vůbec se nezajímáme o lid Azerbajdžánu. Pokud komisař kritizoval eh, před dvěma týdny situaci v Azerbajdžánu, tak je pravda, že když se konala návštěva před nedávnem v Azerbajdžánu, tak se nehovořilo o lidských právech, ale pouze o energetice. To znamená, vypadá to tak, že lidská práva nás vlastně nezajímají, stejně jde jenom o, energetiku. Měli bychom však brát v vážně lidská práva, protože jinak se situace v Azerbajdžánu nikdy nezlepší. Musíme si upřímně říci, že v dlouhodobém výhledu eh, i Evropská unie lépe zajistí své dodávky energetiky, pokud bude podporovat eh, dobrou situaci v Azerbajdžánu, než aby podporovala stávající režim prezidenta Alijeva. Děkuji. Děkuji a nyní za skupinu EFD Jaroslav Paška. Velice děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, Azerbajdžán je zemí, která se v rámci programu východního partnerství aktivně účastní evropské politiky sousedství a také v rámci hospodářského zbližování se jedná o dohodě o přidružení. Azerbajdžán je také významným hospodářským partnerem a proto je přirozené, že velice citlivě vnímáme politické problémy v této zemi. Při opakovaných náznacích toho, že situace v lidských právech se zhoršuje, je proto naší povinností, jak si přátelsky upozornit naše partnery, že gubernátorské metody, jako je zastrašování novinářů, nevládních organizací nebo politické opozice, nejsou slučitelné s civilizovanou a demokratickou formou vlády diplomatické upozornění, které eh, o tom, že Azerbajdžán by měl zlepšit svou legislativu, která se týkají svobody združování, svobody projevu nebo trestu za pomluvu, že tedy ta legislativa by měla být eh, zblížena s mezinárodní legislativou, to zcela by jistě přispělo k lepší transformaci společnosti. Učený způsob apelu na azerbajdžanské orgány musí být také úkolem ESVČ. Eh, e Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní jsou zde ještě další řečníci. Nejprve paní Korhola. Kiitoksia. Eh, Azerbaidžan on nyt lehdistö... Děkuji. Nyní všichni hledí na Azerbajdžán. Situace v oblasti lidských práv je velice špatná. V této oblasti musí být něco učiněno, protože média jsou omezována, práva občanů jsou omezována, novináři, aktivisté, kteří se zasazují za lidská práva, lidé, kteří používají sociální média. Tito lidé jsou velmi omezováni či jsou zavíráni do vězení. Azerbajdžánská vláda přislíbila jisté kroky v oblasti zlepšení situace lidských práv. Byl navržen plán pro lidská práva. A v poslední době došlo k vytvoření výboru, který má monitorovat porušování lidských práv. Ale vláda musí rovněž zajistit, aby tento výbor byl nezaujatý. Azerbajdžán je země, která je která spadá do, politiky, do politiky sousedství Evropské unie. A zde je nutné, abychom v rámci dohody o přidružení s Evropskou unii dbali o to, aby Azerbajdžán lidská práva dodržoval a já budu hlasovat pro usnesení. Děkuji. Jako další má slova paní Korida Krecu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, toto usnesení je velice důležité, protože potrhuje zejména lidskoprávní situaci azerbajdžánského lidu. Já doufám, že azerbajdžánské úřady přijmou eh, taková opatření, Ehm, která situaci zlepší. Ehm, soutěž Eurovision v Azerbajdžánu má uměleckou komponentu, ale má i symbolický význam. Jak už bylo řečeno, skutečnost, že takováto událost má proběhnout v takovéto zemi, nesmí znamenat, že zapomínáme na to, jaká je lidskoprávní situace azerbajdžánského lidu. Děláme si velké obavy o protestující a o zatýkání žurnalistů a děláme si starosti i o skutečnost, Eh, že některým lidem se zkrátka seberou pozemky. Tyto procesy vůbec neprobíhají eh, transparentně a je nutné, aby úřady zaujali tako, podnikly takové kroky, aby toto přestalo a aby se zajistila do budoucna eh, všechna lidská práva. Tím tedy směřuji svou poznámkou na Evropskou komisi na všechny ostatní instituce, aby zajistili, že v Azerbajdžánu se konečně začnou plnit všechna lidská práva. Paní kolegyně, máme na vás modrou kartu. Přijmete otázku? Prosím, pane kolego, ptejte se. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, paní Kretu, já bych se vás rád zeptal na toto. Samozřejmě ty věci, které zmiňujete, jsou důležité, ale myslíte si, že je opodstatněn tento eh, poplašný stav Vzhledem k tomu, že jako Evropská unie společně s Azerbajdžánem participujeme v mnoha mezinárodních platformách, například Azerbajdžán je členskou zemí Rady Evropy, a tato témata se řešila už při mnoha příležitostech. Myslíte si, že toto usnesení pomůže ty problémy vyřešit? Děkuji vám mnohokrát za eh, položený dotaz. Já si myslím, že pokud jde o záchranu lidských životů a o obranu lidských práv, tak není nikdy pozdě a není nikdy zbytečné toto téma zmiňovat. Já s vámi souhlasím v tom, že máme povinnost eh, svázat eh, integraci tohoto státu do mezinárodních společenství s dodržováním eh, lidských práv, ale nemohu souhlasit s tím, co se momentálně v Azerbajžánu odehrává. Děkuji vám. Děkuji. Jako další má slovo paní Nikolaj na minutu a půl. Děkuji. Využívám této příležitosti naší rozpravy naléhavé o usnesení o Azerbažánu k tomu, abych zde poukázala na statut naléhavých usnesení. My zde ve sněmově, když jsme zde ve sněmovně schvalovali dohodu o přidružení z Azerbajdžánu, když jsme byli proto, aby Azerbajdžán se stal nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, když jsme zde žádali o to, aby Azerbajdžán podporoval naše energetické záměry. Co jsme tehdy měli za cíl? Kdy se chováme tak, jak se chceme chovat tehdy, když jsme to schovalovali, či nyní, když hovoříme o lidských právech. V tomto uznesení se odvoláváme na věci, pro které zatím vůbec neexistují žádné návrhy, jak je řešit. Myslím si, že Azerbajdžán opravdu skutečně nedodržuje lidská práva tak, jak bychom si přáli, ale já si myslím, že bychom my měli jednat koherentně v rámci našich vlastních politik, tak, abychom byli věrhodní vůči evropským občanům. Nemůžeme zde kritizovat lidská práva a zároveň si zajišťovat přístup Evropské unie k zdrojům energie. Jistě i energie je dobrá pro energi- evropské občany, ale to jsou prostě věci, které takto k sobě se nehodí. Potřebujeme tedy všeobecnou debatu o politikách přidružení a ekonomických politikách. Prosím, pane Nikolaj, pan posl pozvihl modrou kartu. Akceptujete jeho otázku, prosím. Paní Nikolaj, dobře víte, že nejsme diplomaté ani obchodníci, ale jsme poslanci parlamentu. My jsme zavázáni lidským právům a víte, že my pravidelně v rámci Rady Evropy toto prodiskutujeme diskutováváme s partnerskými státy, s Ruskem, tento týden s Ukrajinou. Jistě právě naše partnerské státy musíme eh, jak si na ně hledět právě z hlediska lidských práv. Děkuji. Pani Nikolaj, ano, máte naprostou pravdu s vaší poznámkou. Ale já chci říct si toto. Hlasoval jste pro dohodu o přidružení s Azerbajdžánem, protože i tehdy zde byly tyto obavy a námitky eh, s ohledem na lidská práva. Neměli bychom měřit dvojím měřítkem v rámci našich vlastních rozhodnutí. Předpadem... Děkuji. Mnohokrát teď tady máme proces Catch a máme sedm žádostí o slovo. Začneme paní Sarit Esajou. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice ráda jsem slyšela, že Evropský parlament vyjadřuje své názory na lidskoprávní situaci v Azerbajdžánu. Azerbajdžán provádí velice úpravnou, řekněme, eh, reklamní kampaň v souvislosti se soutěží Eurovision. Ovšem ve skutečnosti se v e, sféře lidskoprávní v Azerbajdžánu stalo velmi málo. A mezinárodní společenství se tváří, jako by o ničem nevědělo. Teď najednou tuto zemi kritizujeme, ovšem e, v rámci dané země kritika je nepřijatelná, protože tam panuje cenzura, která je naprosto nekompromisní a trpí tím všechny sféry života. Eh, děkuji vám. Děkujeme vám, říká pan předseda, eh, jako další paní Jakuncári. Děkuji. Děkuji eh, Sary Esaja a dalším členům EPP. Je velice dobré, že zde máme návrh společného usnesení. Je velice dobré a důležité, aby Evropský parlament opětovně eh, vyzval Azerbajdžánského úřady, aby propustili politické vězně aby propustili všechny, kteří jsou zadržováni z politických důvodů. Chci ještě zdůraznit, že Evropský parlament se bude velice pozorně dívat a bude velice pozorně sledovat, jak se bude situace v Azerbajdžánu vyvíjet i po písňové soutěži Eurovize. Tato soutěž je důležitá. A já chci říci, že všichni zpěváci, všichni umělci, kteří se budou účastnit této důležité soutěže, chci všechny je vyzvat, aby tak říkajíc ty politické vězně svým zpěvem osvobodili. Není možné, aby političtí aktivisté museli žít bez strachu, aby novináři museli žít bez strachu. To není možné. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Vojcechovský. Jedna minuta. Děkuji za slovo. Já podporuji návrh tohoto usnesení. Osud Azerbajdžánu je velice blízký eh, i Evropské unie. Je to země, která má úžasnou historii a tradici a také eh, bych chtěla přestoupit do naší evropské rodiny. Účastní se eh, například šampionátu, nyní pořádá tu písňovou soutěž Eurovize. Nicméně pokud by chce, chtěl Azerbajdžán svázat svůj osud s Evropou, tak musí také dodržovat eh, standardy ochrany lidských práv, které máme zde v Evropě. Zatím to tak není a je nejvyšší čas, že o tom hovoříme. Chtěl bych tedy apelovat na azerbajdžánské úřady, aby tak učinil zejména, když nyní je na ně upřena pozornost světa. Nyní pan Zvěvka, říká pan předseda. Děkuji Pane předsedající, pane komisařu. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Myslím si, že jsme došli k velice jasnému závěru. Za poslední 20 let od získání nezávislosti Azerbajdžánu jsme svědky obrovského ekonomického rozkvětu této země. Je to jeden z takových eh, tigrů současného ekonomického světa. Nicméně ten hospodářský proces nejde a pokrok nejde ruku v ruce i s rozvojem lidských práv. A zatím ta situace ještě zdaleka není ideální v oblasti ochrany lidských práv. Zejména co se týče například svobody projevu, tak bych mohl citovat velké mnoho příkladů, kdy došlo k porušení tohoto práva a vždy bychom měli pozvednout náš hlas a podpořit například novináře, kteří nemohou svobodně informovat o situaci, kteří jsou také pronásledováni, někdy jsou dokonce vězněni. Máme zde příklad novináře, který zveřejnil dva články v regionálním tisku a byl za to odsouzen na 10 let do vězení, což je naprosto nepřijatelné. Myslím si, že je velice politování hodné, to, že jsme o tom nemluvili v Baku během summitu. Tak to otevřeně děkuji, říká pan předseda, nyní pan Krylov, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Lidská práva a vytváření demokracie v sousedství EU jsou pro nás naprosto zásadní. Jako v jiných případech, pakliže nejsou žádné naléhavé důvody, neměli bychom tyto věci řešit tímto urgentním postupem. Samozřejmě, jak řekli kolegové, v případě Azerbajdžánu zde jsou určité problémy. Jaký je ten hlavní problém teď? Zdá se, že to je ta nastávající soutěž Eurovision. Kolegové vyjádřili obavy, eh, že eh, po této soutěži proběhne, eh, proběhne velký útok ze strany, ze strany úřadů na své odpůrce. Nicméně já si myslím, že podobně jako před rokem se situace nezlepší v tom smyslu, že pouze podpoří extrémisty. Já si myslím, že by bylo nejvhodnější, páni kolegové, paní kolegyně, rozpravu o této věci odložit a provést ještě jednu rozpravu s komisařem Filem. To by byl asi nejrozumější přístup, mimo jiné také proto, že by azerbajdžánské úřady měly si být vědomi, co v tomto usnesení je. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A pardon, je tu modrá karta od pana Poslta. E, přijmete tuto otázku, pane Kirilové? Prosím, pane Poslte. Pane kolegy Kirilové, víte, že celý týden před soutěží Eurovise v Baku Eh, demonstrovali lidé za svobodu a byli byti. Toto všechno viděli naše voliči v televizi a divili se, kdybyste nyní slyšeli, jako my zde, že pro vás to není naléhavá záležitost, že to máme odložit až na dobu, až budou všichni tito lidé sedět ve vězení. Ano, děkuji vám. Já ty události sleduji poměrně pečlivě, pane kolego. Eh, zajímavé například je, že jsem si dneska přečetl v National Herald Tribune, že včera proběhla mírová, eh, mírová eh, demonstrace mladých lidí, kteří prošli ulicemi bez povolení. Jsou zde věci, které je potřeba diskutovat s azerbajdžánskými úřady, ale co já říkám, pane poslte, je to, že toto není ten správný způsob. Podívejte se, kolik nás tu je v sále. Toto není ten správný způsob, jak řešit otázky země, která je pro nás velice důležité a, důležitá a je pro nás v podstatě v strategickém sousedském prostoru. Děkuji vám. Jako další, pan Kukan. Děkuji, pan... Děkuji pane předsedo. Ochrana lidských práv podpora demokracie, právního státu, ale také svoboda projevu a združování je základní, patří k základním principům, na kterým Evropská unie staví svou politiku vůči svým partnerům. A je tomu tak i v případě Azerbajdžánu. Je to partnerská země Evropské unie a proto je sledován a bude sledován a pokud to bude oprávněné, bude i kritizován, pokud dojde v zemi k případům porušování lidských práv. A touto kritikou by se měli představitelé Azerbajdžánu velice vážně zabývat otázkou, kterou bychom měli probrat urychleně a otevřeně s azerbajčánskými orgány, je zadržování aktivistů a novinářů a také potlačování pokojních schromáždění. Není možné, že do, k tomu, že dochází k útokům na aktivisty a novináře. Tato záležitost by měla mít rychle vyřešena. To je minimum, které bychom měli požadovat po Azerbajdžánu jako po partnerské zemi Evropské unie a proto je dnes třeba přijmout naše usnesení. Děkuji jako poslední Ana Gomeš. Děkuji. Není možné, že pan předseda Basero odjel do Baka, informoval se o situaci v oblasti lidských práv, nechal si naslibovat reformy a kompromisy a nic se neděje. Tady máme tedy útoky, ohrožování, porušování lidských práv, útoky na pokojné demok- eh, demonstrace. Vše k tomu dochází nyní v Azerbajdžánu a ve světle nebo přímo v době, kdy se tedy koná Eurovize. To není možné. Evropská unie by měla mít jasné cíle a vlastně snažit se přimět eh, Azerbajdžán, aby zlepšil celou situaci, zejména v oblasti svobody schobožování a svobody tichu. Je třeba, abychom tam měli efektivní mechanismy pro provádění rekovenky, ve které by byly rovněž sankce v případě nedodržování těchto reform. Děkujeme a teď za komisi pan komisař Potočník má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Eh, vztahy EU a Azerbajdžánu nevyužívají plně svůj potenciál. E, možná přidrožení a hospodářská integrace s e, Unii by pro Azerbajdžán znamenala e, mnoho dodatečných kroků na splnění požadavků v oblasti prohloubenější a udržitelné demokracie, například v oblasti volebních procesů, ochrany lidských práv nebo základních svobod nebo nezávislosti justice. Toto hodnocení je jasně reflektováno v eh, zprávě ENP z 15. května. Eh, oprese, eh, které pro, probíhají v Azerbajdžanu, například v souvislosti s protesty z, v březnu nebo se schromážděním z 2. dubna v Baku, jsou signálem zásadního kroku zpět v oblasti lidských práv a jsou také signálem neplnění požadavků ze strany EU, a to i v rámci Rady Evropy a OBSE. Zároveň Evropská unie vítá e, propuštění Elnora Micidliho 16.5. a doufá, že e, u příležitosti 28. května, u příležitosti republiky budou propuštěni další političtí vězni. Jsou zde také otázky vlastnických práv, například nucené vystěhování, často bez soudního rozhodnutí a bez opodstatnění. Uvidíme, jak budou eh, přijata, jaká budou přijata nová pravidla, 20, eh, která byla přijata tedy 27.2., jak budou tato práva implementována a zda eh, tuto situaci napraví nebo vylepší. Mnoho z vás zmínilo soutěž Eurosong která představuje okénko příležitosti pro azerbajdžánské úřady, ovšem zdá se, že tato příležitost byla promarněna. 16. pátý eh, na konferenci o svobodě médií, eh, organizované v rámci kampaně Zaspívejte pro demokracii, se odmítla veškerá kritika, ale řeklo se, že v některých konkrétních případech stížností probíhá řádné šetření. To zahrnuje i e, případ Khadidži Ismailové, investigativní žurnalistky, která, e, u které byl učiněn pokus o vydírání. 16. května rovněž během protestních akcí opozice bylo zatčeny, byly zatčeny desítky aktivitu, aktivistů, kteří byli později propuštěni ve vzdálenosti 60 km od hlavního města Baku. Mediální prostředí je velice napjaté tím, že zde je zavedena samosenzura a že probíhá časté napadání eh, novinářů. Z nedávné doby například zde máme zatčení dvou žurnalistů z města Kuba a zatčení eh, dalších, eh, dalších novinářů, kteří byli obviněni ze špionážních aktivit pro Irán. Ovšem je zde celá řada dalších případů. Jak bylo zmíněno, návštěva komisaře Fileho do Baku od 2. do 4. dubna u příležitosti zasedání Euronestu představovala příležitost pro zdůraznění rostoucích obav ze strany EU o otázku lidských práv na vysoké politické úrovni. Evropská unie opakuje, že je potřeba, aby Azerbajdžán začal plnit své závazky v rámci Rady Evropy a v rámci východního partnerství. Jak víte, EU a Azerbajdžán mají velice komplexní bilaterální agendu. Hlavní princip, na kterém Evropská unie staví vztahy s jakoukoliv zemí, je respektování lidských práv, demokracie a právního státu. Pakliže eh, lidská práva jsou kompromitována, pak eh, naše spolupráce ztrácí svou podstatu. Je zde plná transparentnost v tom, jak Evropská unie hodnotí lidskoprávní situaci v jakékoliv dané zemi a jak už jsem zmínil, Eh, zpráva o pokroku MP eh, z května toto hodnocení jasně reflektuje. Nakonec mi dovolte říci, že plná implementace evropské politiky sousedství a jejího akčního plánu eh, se samozřejmě očekává do budoucna. To znamená, že je potřeba propustit politické vězně a je dodržovat právo na schromažďování a právo na svobodu projevu. Evropská unie vyzývá Azerbajdžán, aby přizval zvláštního zpravodaje eh, parlamentního schromáždění Rany Evropy pro politické vězně. Já vám děkuji za pozornost, pane předsedo. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři. Eh, já jsem obdržel šest návrhů usnesení, čímž tedy uzavírám eh, tuto rozpravu. Podotýkám, že se bude hlasovat po skončení všech našich dnešních odpoledních rozprav. Jako další téma máme na pořadu jednání